Ich bitte doch alle Kolleginnen und Kollegen und die Gäste, die Prosím všechny kolegy, kolegyně i hosty, aby zaujali svá místa. Stelle die Tagesordnung. K dispozici máte navržený pořad jednání. Pakliže nejsou připomínky, tak jej můžeme přijmout. Dnes eh, nás čeká velmi zajímavá rozprava, pro kterou máte k dispozici všechny jazyky mimo chorvačtiny, estonštiny a malčtiny. Máme zde skupinu politiků ze Šlezvická a Holčínska, kteří pracují na téma energetiky a ochrany životního prostředí, které srdečně vítám. Jsou tu už? Aha, ještě asi nepřišli. Eh, pak tady má ještě kolega Gilles Pagnon, eh, skupinu francouzských kolegů, a to jsou důlní inženýři, kteří tu už snad jsou. Jsou tu zde důlní inženýři? Ano, srdečně vás vítáme. Je to velmi e, žádostivé zaměstnání. Já jsem taky inženýr, takže si jistě budeme rozumět. V 16.00 pak přijde skupina Eh, zástupců Assemblée Nationale ze Senegalu, z Národního schromáždění. Dobrá. Tedy teď bod číslo čtyři, na který máme 30 minut. Zde jde o systém společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek. Navrhovatelka je k tomuto bodu Romana Jordán, která je tu, je tu, výborně. Takže ji prosím eh, o úvod. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, za úvod. Toto je dokument, ve kterém Evropská komise navrhuje, aby dopravci radioaktivních látek zavedli nějaký jednotný systém registrace, certifikace. Zatím se to reguluje takto. Dopravci radioaktivních látek museli vyžádat a dostat vždy jednorázové povolení v každém členském státě a teď tento systém chceme nahradit tím, že bychom měli jednotný systém evropský. Já návrh komise podporuji. Jsem přesvědčena, že takto se nám podaří situaci zjednodušit, zejména pokud jde o udílení certifikátů, a zároveň tím výrazně snížíme administrativní zátěž. Jsem přesvědčena, že takovýto systém je každopádně potřeba dobře promyslet. Pakliže budeme mít jednotný systém certifikace a registrace, který se bude automaticky uznávat ve všech členských státech EU, pak pro takovéto případy potřebujeme i společná kritéria. A to ve svém stanovisku navrhuji. Navrhuji, abychom vytvořili společná kritéria, která by nám pomohla vyhnout se jakýmkoliv nepřístojnostem mezi členskými státy. Je potřeba předně zajistit, aby ani evropští občané o tomto systému neměli žádné pochybnosti. Dále, jak se budou řešit eh, výjimečné případy? Pakliže se stanoví, že nějaký dopravce nesplňuje kritéria, budeme muset být velmi přísní. Takovéto transporty bude potřeba zadržet, bude potřeba počkat, dokud přepravce nesplní všechna kritéria a teprve poté bude možné s přepravou pokračovat. Dále, protože se jedná o evropský systém, Myslím si, že v případě neplnění pravidel je potřeba informovat všechny členské státy, ne pouze ty státy, kde ta přeprava má proběhnout. Dále je rovněž potřeba zdůraznit, že jakékoliv problémy, Eh, a eh, různé komplikace se mohou objevit i u samotného procesu udílení eh, těchto certifikátů. Takže současně s tím, že nějaký dopravce nebude plnit pravidla, je možné, že se objeví problémy na úrovni těch regulačních orgánů, což je rovněž téma, jedno z témat mého stanoviska. A myslím si, že je to téma, které musíme mít na zřeteli. Jedná se totiž o důvěru o důvěru našich občanů. A ještě jedna věc, prosím. Hovoříme-li o zjednodušování legislativy, musíme, myslím, zajistit, aby legislativa nebyla příliš komplikovaná. Musím říct, že se mi moc nelíbí taková ta relativizace termínů. Je potřeba stanovit si termíny jasné a jednoznačné, aby všichni jasně věděli, dokdy mají co stihnout. A o tom hovořím ve svém stanovisku. Navrhla bych rovněž, pokud jde o fungování tohoto systému, aby komise parlament informovala, a to poprvé po třech letech od vstoupení v platnost této legislativy a poté každých pět let. To je e, všechno na úvod, těším se na připomínky kolegů. Děkujeme, říká pan předseda. Stínoví zpravodajové. Eh, za Tonyho Mendersa Chris Davis. Moment, moment, moment, moment, moment. A Linda nahradí Pavla Poce. Ano, Chris, vy jste klidně mohl přede mnou. Pan Poc mi dal sdělení, které mám zde jeho jménem přečíst. Omlouvá se, že nemohl přijít. Děkuje paní navrhovatelce za návrh souhlasí s jejím vysvětlujícím prohlašováním a těší se na další diskusy. Naštěstí jsme dodnes zatím neměli žádné nehody při dopravě radioaktivních látek, ale samozřejmě se jedná o téma, které je potřeba se zajímat, aby tato doprava zůstala bezpečná i do budoucna. Eh, bezpečnost z hlediska environmentálních standardů je do této legislativy také potřeba zakomponovat, je potřeba zavést co nejvyšší standardy, abychom eliminovali riziko. Chránit lidi a životní prostředí z eh, dopadu radiace při přepravě radioaktivního materiálu naší hlavní prioritou pracovníci a vůbec veřejnost musí být chráněni před ionizující radiací, před ionizujícím zářením. Náš stínový zpravodaj je přesvědčen, že každý členský stát si musí zachovat právo na regulování a případný zákaz dopravy radioaktivních látek na svém území z důvodu bezpečnosti, například také z důvodu národní bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí. Eh, pak by se náš stínový zpravodaj chtěl zeptat na jednu otázku snad na komisi. Eh, tento návrh se týká jakéhokoliv přepravce dopravujícího radioaktivní látky ze třetích států do EU a z EU do třetích států. Ovšem pouze na silnici. A teď je otázka, jak to bude s radioaktivními látkami přepravovanými vzduchem nebo po moři. Kdo bude řídit takové dopravce? Rovněž pan Poc dodává, že potřebujeme zodpovědnou strategii pro likvidaci jakéhokoliv jaderného odpadu. Je potřeba eh, zabývat se jakýmkoliv radioaktivním odpadem, ať už z lékařských nebo průmyslových aplikací. Děkuji a těší se na spolupráci. Děkuji Lindomek Evan Chris Davis. Děkuji vám, pane předsedo. Pan Menders eh, dal mně eh, sdělení, které já jeho jménem přečtu, když dovolíte. Eh, nechci však plítvat časem výboru a tak to vezmeme telegraficky. Vítám návrh komise na jednotný systém registrace dopravců radioaktivních látek, což nám umožní zachovat vysoké standardy bezpečnosti a chránit se před ionizujícím eh, zářením a vyhneme se tím eh, různým interpretacím pravidel v členských státech. Rovněž v návrhu paní Jordan vítá návrhy na vymahatelná opatření, která zajistí, pakliže nějaký dopravce nesplňuje před, předepsaná pravidla, bude přeprava radioaktivních látek pozastavena členským státem a e, vítá rovněž e, návrh harmonizovanějších kritérií, které paní navrhovatelka navrhuje. Rovněž e, pak předkládá návrh v tom smyslu, že členské státy, které registrují tyto dopravce, by mohly tuto registraci revidovat, přeskoumat, pakliže existuje nebezpečí, že nebude řádně kontrolováno riziko pro zdravotní stav lidí pohybující se v okolí takovéhoto, takovéhoto transportu. A e, těší se na další spolupráci s paní e, s navrhovatelkou. E, Michel Rivazí, prosím. No. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce za její návrh. Myslím, že problém je ale mnohem eh, větší než eh, jenom čistě ta záležitost registrace eh, dopravců. A proto si myslím, že bychom měli být velmi opatrní a dbát zejména na prevenci rizik. Před měsícem došlo k vykolení vagónů, které převážely ve Francii radioaktivní odpad. A jde v takovém případě jde o to, jestli i ty kontejnery, ve kterých se to přepravuje, jsou schopny odolat nárazu a e, požáru a jestli by to mělo být harmonizováno. A také by měl existovat nějaký systém e, řízení těch vagonů na nádrožích. Protože během jedné eh, nehody se stalo ve Francii to, že ty vagony, které převážely radioaktivní odpad, byly eh, v bezprostřední blízkosti čekárny, kde eh, byli lidé, kteří čekali na vlak. A co se týče transparentnosti vagónu, přepravci by měli poskytovat naprosto veškeré údaje, protože Eh, nemá cenu rozlišovat mezi tím, jestli je to odpad nebo palivo, ať je to v jakéchkoliv obalech, protože to záření tam je vždycky. A víte, že v jednu dobu Greenpeace eh, se snažili zablokovat eh, převoz. A, a to, kolikrát se jim to podařilo, takže se to může podařit i teroristům a proto bychom měli dbát i na bezpečnost, zajištění bezpečnosti těchto vlaků. A dále ke kontrolám. Ty kontroly by měly probíhat Eh, eh, a měli by prověřovat, jestli nedochází ke kontaminaci z těch eh, sudů. A jde tedy o to, kdo má zodpovědnost v případě nějakých nehod. Je to jo, ta společnost Areva, je to CD nebo kdo. A proto jsou to všechno eventuality, které by se měly v tomto nařízení vyjasnit. Děkuji vám. Teď má paní, slova paní Jana Kudakis. Děkuji. Naše skupina podporuje stanovisko paní zpravodajky, je to velmi vyvážená zpráva v tom smyslu, že vytváří jednoduchý systém Eh, povolení, což je dobré pro podnik, protože se to zjednoduší, mohou eh, to povolení dostat jenom v jednom státě a bude platit všude. A současně také ponechává kontrol na členských státech, pokud dojde k porušování. A je, mají tedy pravomoc okamžitě eh, zastavit přepravu. Jediná obava, kterou mám, a možná, že by mi to mohl někdo vysvětlit, se týká toho, že právní služba rady sformulovala stanovisko, ve kterém je uváděno, že ten právní základ není správný. Možná, že by někdo to mohl vyjasnit. Evropská komise předložila návrh podle článku 1332 smlouvy Euratom, zatímco právní služba eh, říká, že se to, jsou to věci, které se týkají fungování vnitřního trhu, takže kdyby mi to někdo mohl říct, jak to ve skutečnosti je, jinak ta zpráva se nám líbí a budeme spolupracovat. Paní zpravodajkou, paní eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, paní Jordan za přeložení této zprávy, která mně přijde velmi vyvážená, protože se týká komunitárního systému registrace dopravců radioaktivních látek. Nicméně mám určité výhrady, když se hovoří o eh, bezpečnostních kritériích s tím, že by to nemělo eh, eh, se vněšovat do kompetencí Euratomu, protože tady jde o převod určitých výkonných pravomocí na Evropskou komisi. A to mi trochu vadí. Potom jsou tady pozměňovací návrhy, které, ke kterým mám výhodu, Jsou to návrhy 3, 10 a 13. A to proto, že už máme legislativu, která eh, tím souvisí. Je tak jednak mluví o tom, také mm, směrnice z roku 2008. A ten kontext, ve kterém e, jsou sformulovány ty pozměňovací návrhy, mi přijde příliš rigidní a zachází to příliš daleko do pravomocí regulátora. Pozměňovací návrh 6 tady posiluje možnost členských států eh, zasáhnout, to mi přijde e, přílišné. Já si nemyslím, že by se najednou objevila celá řada dopravců, kteří by najednou převáželi množství radioaktivního odpadu. Obecně, mi, co mi tedy vadí, je to, že dochází k převodu kompetencí, že tím dáváme nové pravomoci komisi, která by potom mohla určitá rozhodnutí e, rušit. Já si myslím, že tady v principu máme smlouvu Euratom a té bychom se měli držet, ale eh, nad rámec těch e, výhrad Eh, eh, jsem spokojená a přijde mi ten text vyvážený. Richard eh, Zebr má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom připomenout, že bychom měli dbát na to, abychom zachovali stejné bezpečnostní normy, nemělo by dojít k jejich snižování jejich úrovně směrem dolů. Za druhé bych chtěl připomenout, že v našem společenství máme svobodnou volbu um, v oblasti energetiky. Některé státy odmítají jadernou eh, energii a proto také mají určité výhrady k přepravě kontejnerů. Kdyby to mělo probíhat přes území Rakouska, tak bychom s tím měli problémy, protože by se to z toho stal velký kontroverzní politický problém. Nemyslím si, že by žádný členský stát neměl být nucen k tomu, aby eh, na svém území eh, musel vpouštět eh, tyto věci, pokud nechce. Já bych jenom doufal, že se nepodaří, eh, aby se to dostalo nějakými zájemnými vrátky do tohoto systému. Takže ještě jednou připomínám, že by ty členské státy, které odmítly jeden orgy, měly možnost to odmítnout. Dále připomínám, že Eh, ty státy, které nemají eh, nebo nepoužívají jadernou energii, také nejsou vybaveny, aby mohly v případě různých nehod eh, při přepravě rychle a kompetentně reagovat. My nejsme na to vybaveni, abychom mohli chránit naše obyvatelstvo. <clears throat> Takže bych se bránil tomu, aby docházelo k úplné komunitarizaci této oblasti. Tam vidím velký politický problém. Děkuji máme ještě trochu času, takže bych poprosil eh, komisi, aby zareagovala na eh, zejména tu otázku, která se týkala právního základu, protože potom bude muset hlasovat, abychom se eh, dodrželi náš časový plán. Takže komise má slovo. Děkuji. Já bych nejprve chtěla <clears throat> velmi poděkovat za úvod paní zpravodajky, také za ty připomínky stínových zpravodajů a teď k těm konkrétním otázkám. Je pravda, že Právní služba rady předložila stanovisko minulý týden, ve kterém spochybňují právě ty články 31 32 jako právní základ. My to teď eh, zkoumáme, protože jsme toho názoru, že jde skutečně o posílení eh, základních bezpečnostních eh, norem pro přepravce, jde o ochranu zdraví a Ehm, veřejnosti. Takže my s tím eh, stanoviskem nesouhlasíme, ale rozhodně předložíme naše reakce na to, která bude podrobná. A ještě jeden bod, eh, který jsme měli vyjasnit. Ty kontejnery nejsou, nespadají do působnosti tohoto eh, návrhu. Hlavní povinností pro ty přepravce v tomto případě se týká těch, kteří přepravují izotopy pro lékařské účely do nemocnic. To je většina těch eh, transportů, které, kterých je tisíc v Evropě každý rok. Zatímco přeprava mm, vyhořelého jaderného materiálu eh, je upravena dodatečnou legislativou. Takže to nebudeme tím rozředovat v tomto případě. Děkuji vám. Eh, paní zpravodajka, Prosím ještě o slovo. Pravzaprav nemám eh, kakšných dodatných eh, komentářů. Ano, eh, i když já asi k tomu nemám příliš co dodat, tak Mne byla oznámena ta záležitost o právním základu, což se ještě projednává. Ostatně i, i na to poukázovali i stínoví zpravodajové. Doufám, že se nám podaří dosáhnout dobré spolupráce a zhody. Nicméně eh, netýká se to tolik jaderných elektráren, týká se to přepravy radioaktivního materiálu. A každá země, i když nemusí na svém území mít eh, jaderné elektrárny, tak se jí týká přeprava radioaktivního materiálu přes její území. I eh, v Rakousku hm, eh, je to, to případ této situace. Probíhá tam určitý výzkum samozřejmě je to záležitost iž z rozsáhlou zkušeností a já sama tady nevidím nějakou možnost toho, abychom měli zavedený společný systém, ale bez společně uznaných pravidel, protože to by celou záležitost jenom zhoršovalo a situace by byla horší, než je dnes. A samozřejmě, že členské státy si zachovají své pravomoci, co se týče tedy pravomoci pro jejich příslušné regulační orgány, a, a, které budou tedy také dohlížet na to, že legislativa je patřičně implementována. A co se týče zodpovědnosti za přepravu toho materiálu, tak ta bude připadat přepravci. Ostatně tak je tomu i nyní, tak je to uplatňováno na oblast jaderných elektráren a na to navozené eh, odvětví. Děkuji vám, paní Jordan. Huta byla je 11.4. pro pozměňovací návrhy. Hlasování tady na výboru bude 6.5 tedy pardon, hlasování bude 29. května, 6. 5. bude projednání pozměňovacích návrhů, na plenárním zasedání by se měl hlasovat v září tohoto roku. Takže ještě máme trochu času. Tím jsme uh, ukončili tento bod. Eh, vítám tady eh, komunální politiky Šlezvická Holštínska. Děkuji, že se přišli podívat na naše jednání. Teď se dostáváme k hlasování. Budeme tady hlasovat o systému ETS, o ukončení vyhodnování. Možná, že Fetcher Líze by k tomu ještě chtěl něco v krátkosti říci. Já bych chtěl jenom poděkovat eh, předsedovi, který velmi dobře vedl to jednání, a Matějomu Grošovi, který eh, je z výboru pro dopravu. To jednání bylo velmi náročné, protože irské předsednictví nejprve odmítlo všechno, co my jsme jako parlament navrhli, nicméně se nám tam podařilo něco prosadit, eh, zejména vyjasnění toho, co očekáváme od mezinárodního procesu. Chtěli jsme, aby mezinárodní organizace ICAO, ICAO eh, předložila jasné návrhy, které budou prospěšné pro životní prostředí, ale také pro konkurenceschopnost evropského průmyslu. A za těchto předpokladů jsme potom připraveni pozměnit ehm, tu legislativu, ale pokud nedojde k žádnému pokroku, tak se tam také jasně v, tom, v té zprávě říká, že zahrneme leteckou dopravu do systému obchodování s emisními povolenkami. Já si myslím, že to je dobrý výsledek a do 30. dubna bychom to měli dokončit, protože jinak budeme mít ehm, velký problém s prováděním do prak- v praxi ty částky potom budou splatné. Proto bych chtěl poděkovat ještě všem, kteří k tomu přispěli. Děkuji vám eh, a jsem rád, že se to podařilo dostat se sem včas a že to kvalita rozhodně neutrpěla. Stačí jenom jedno hlasování, stačí prostá většina. Budeme hlasovat eh, elektronicky, takže můžete hlasovat. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Eh, končím hlasování. 49 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřeji panu Lízemu. A nyní se dostáváme k zprávě Schlüter. Tady jde o, o to, jak bude v budoucnosti probíhat recyklace lodí. To je trochu delší hlasování. Máme celkem 8 kompromisních návrhů a jdeme na to. Máte všichni hlasovací kartičky, doufám, a jdeme tedy na recyklaci lodí. Kompromis C2, C2 prosím, zvedněte ruce, kde je pro. Proti. Zdržel se přijato. C6, kdo je pro? Proti zdržel se, přijato. A teď kompromis C7 na další straně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis C1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. A teď skáčeme na číslo pozměňovacího návrhu 148. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 16. Pro? Proti? Zdržel se přijato. 17. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 19. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 20. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 21. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 22. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 150 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. 152 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 100. Eh, rádi byste eh, zkontrolovali eh, návrh paní Wilsné. Tak 153 pro. Proti? zdržel se, zamítnuto. 155 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se. To není jasné. Elektronická kontrola 26. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. 158 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 160 pro. S ústním návrhem pro. Proti. Zdržel se. Kontrola 160 s ústním pozměňovacím návrhem. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni? Konec hlasování? Zcela jasně zamítnuto. 160 bez ústního návrhu pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 27 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 28 pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 29 až 32 unblock. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 161 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 162 eh, ve dvou částech. První část pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Druhá část pro. A, odpadá. Neodpadá. Ne, slyším tady ne, ne, ne ze sálu. Tak hlasujeme o druhé části. E, eh, 162 druhá část. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Skáčeme na 45. Eh, Kdo je pro? Proti? Tak ještě jednou. 45 pro. Čtyřicet pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 182 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 183, kdo je pro? Proti? Zdržel se.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 Proti? Zdržel se. Přijato. 192 pro. Proti? Zdržel se. Není jasné, takže 192 elektronicky zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 50 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. 51 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto 52 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Kontrola 52 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pánové, hlasování se odhlasovalo, tak je odhlasováno. Ne, teď už to je bezpředmětné. Hlasování bylo ukončeno. Tak se teda všichni usaďte a ještě jednou si to zopakujeme. Pakliže máte rozbité zařízení, tak to ještě zkontrolujeme jednou. 50 dvojku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 31, 31. Eh, zkrátka je potřeba to tam naolejovat u vás, aby to fungovalo. Dobrá, takže 191. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 53. Pro? Proti? Zdržel se. Kontrola 191. Když chcete, tak ano, elektronicky. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto zcela jasně. 53 pro, proti, zdržel se. Přijato. 194. Ano, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Teď 195 pro. Proti? Tady to není jasné. Takže zahajuji hlasování. 195 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijat. 100. 196. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To také není jasné. Elektronická kontrola 196. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. 197, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 54, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 55, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 198 pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 199 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 200. 203. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 204. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 56 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 205. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 57. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 206. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď 58 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 59 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 207 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 60 pro. Proti. Zdržel se. Eh, to musíme elektronicky, protože hlasovalo asi jenom 10 kolegů. Hlasovali všichni? Konec hlasování? Velká většina je pro. Přijato. 61 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 208 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 62 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 63 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 64 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Teď Hlasujeme o 65. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 209. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 66. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 201. Odpadá. 202. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 67 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Teď tady skáčeme na e, eh, 68. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 69 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 5 a kontrola 69. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. 69. Přijata. C5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 217. Pro? Proti? Zdržel se, to není jasné, takže 217 elektronicky. Hlasovali všichni? Konec hlasování.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 Přijato. 76. Eh, pane Šnelharte, hlasoval jste, nebo to musíme zase opakovat? Hlasoval jste, výborně. Tak 76, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato? 77 pro? Proti? zdržel se, přijato. 78 pro, proti, zdržel se, přijato. 223, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 6, Kontrola 223 elektronicky zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Jednoznačně přijato, musím se vám omluvit. 226 pro? Proti? Zdržel se přijato. 227 pro? Proti? Zdržel se přijato. 224 pro? Proti? Zdržel se přijato. 225 pro? Proti? Zdržel se přijato. 228 pro? Proti? zdržel se přijato, 229 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 79 pro, proti, zdržel se přijato, 80 pro, proti, zdržel se, to není jasné, takže kontrola elektronicky. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Hm. Velkou většinou přijato. 81 pro. Proti. Zdržel se. Přijato 2, 3, 2. 81 kontrola. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 232 pro. Proti zdržel se, přijato. 83 pro, proti, zdržel se, přijato. 84 pro, proti, zdržel se, přijato. 85 pro, proti, zdržel se, přijato. 86 pro, proti, zdržel se, přijato. 87 pro, proti, zdržel se, přijato. 88, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 2, 3, 3, pro? Proti? Zdržel se, přijato. 92 po částech. První část, kdo je pro? Proti? zdržel se. Přijato druhá část pro, proti, zdržel se. Přijato. Teď, aha, tak ještě kontrola druhé části 92. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování. No, zamítnuto. Takže tedy 234, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 235 pro. A tak moment. Tak ne, 94, protože ta první část 92 byla přijata, takže 94 pro proti, zdržel se, přijato, 2, 3, 6 pro, proti, zdržel se, přijato, teď eh, 95 až 98 unblock, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 2, 3, 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 99 pro, Proti? Zdržel se. Přijato. 239. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 240 pro. Kontrola 239. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Eh, přijato. 33 pro, 28 proti. 240 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 100 pro, proti, zdržel se, přijato. 101 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 102. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 103. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 104. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. C8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Teď skáčeme na 114. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 115. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 116. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 117. Druhá část. Pro? Proti? Zdržel se. A to není jasné. Takže 117. druhá část kontrola. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? To sedmnáctka druhá část. Tak ještě jedno. 117. sedmnáctka druhá část. Hlasovali všichni. Ještě jeden člověk nehlasoval, ale už to ukončujeme. Konec. Zamítnuto. 252. Pro? 2 pro. Proti? Takže zamítnuto. 118 e, pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 1 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část jedničky pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Třetí část jedničky pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 120 pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 121 pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 254 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 2, 5, 5. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 122. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 123. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 2, 5, 8. Pro? Proti? Zdržel se. Přijatom. Úvodní ustanovení 124. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Dvojka pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 126 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Trojka pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto číslo 127 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Čtyřka pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 128. První část pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. A teď jdeme dál na pětku. Číslo pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 130 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 7 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 131 první část pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Skáčeme na 135. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 10. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 138. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 11. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 139 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 140 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 12 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 141 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 142 pro. Proti zdrželi se, přijato. Teď eh, první závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? A, špatný knoflík, tak ještě jednou. První závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Ještě dva kolegové nehlasovali a teď už. Dobrý. Končím hlasování. 59 pro, 3 proti, 0 se zdrželo. Teď druhé závěrečné hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. 60 pro, 2 proti, 0 se zdrželo, tedy tím přijato. Blahopřejeme srdečně Karlu Šlitrovi. A teď se musím zeptat, zda chceme nebo nechceme jednání v prvním čtení. Prosím, prosím. Děkuji. Kompromisy byly víceméně široka přijaty a další změny nebyly zase tak podstatné, takže si myslím, že bychom mohli zahájit jednání a prosím, neopouštějte nás, protože o tom ještě budeme muset hlasovat. A proč si myslím, že je to důležité? V roce 2015 celá řada eh, lodí bude rozmontována, protože to budeme mít ještě další legislativu týkající se týkající se nádrží, takže je opravdu důležité, abychom tuto záležitost dokončili co nejrychleji. A my jsme pozměnili návrh komise, nicméně, protože ta původní verze by v podstatě nefungovala a pokud si přejeme, aby se to prosadilo opravdu čas tak potřebujeme, abychom měli pravidla pro základ, eh, zásadní a řádnou demontáž eh, těchto lodí a proto je důležité, abychom odhlasovali všechny návrhy. Děkuji. A s veškerým respektem ke kolegovi Šliterovi já s tím nesouhlasím. Když jsme obdrželi návrh komise, tak to bylo v podstatě úplně o něčem jiném. My jsme to poměrně dramaticky změnili. To, co jsme obdrželi, se týkalo implementace hongkongské mezinárodní umluvy. A nyní eh, je to finanční nástroj, o kterém si myslíme, že je důležitý, aby se zajistil vlastně ten cíl hongkongské umluvy. Nicméně, co je to tedy v podstatě zajímavé? Ano, ano. Pane Filnere, promiňte, to bylo k jednání. Teď jsme ale uprostřed eh, hlasovacího procesu. Kdo má procesní námitku, prosím, ale není to rozprava, prosím, to už tady všechno proběhlo, takže už skutečně jenom procesní poznámky, které nemáte. Dobře. Chris Davis, je to k proces, procedurám? Děkuji. Chtěl jsem po, se zeptat pana zpravodaje nebo irského předsednictví, jak na to reagují. Chtějí vůbec oni jednat nebo nechtějí? Podívejte, kolegové. Nemusíme hlasovat dnes. Pokud o tom dnes budeme, hlasovat budeme, potřebuje Karl Schlitter kvalifikovanou většinu. To znamená, 35 kolegů musí být pro. A o to jde. Takže já se ptám ještě jednou. Chcete o tom dnes hlasovat, pane Schlittere, ano nebo ne? Yes, I would pro... Ano, já bych rád, aby k tomu došlo. A Krysy, já jsem opravdu z velice úzce spolupracoval s irským předsednictvím při jednání zde v parlamentu. Oni nám byli velice nápomocní. Teď budeme hlasovat, já věnuji oznámení. Dnes odpoledne se znovu všichni uvidíme, protože budeme mít setkání národních parlamentů, pro, kteří mají na starosti životní prostředí. Ti, kteří eh, budete chtít odejít, tak si vemte e, svoje věci, protože se tady musí všechno přestavět a všechny podklady, které, eh, o které nechcete přijít, tak si prosím vemte, říkám to teď eh, před tím hlasování, protože potom budou všichni odcházet. Teď hlasujeme o udělení mandátu, potřebujeme kolektivní většinu a hlasování je tímto elektronicky zahájeno. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. Dva kolegové nehlasovali. Končím hlasování. Dva kolegové nehlasovali, ale to se musí každý eh, se s tím srovnat. Tímto hlasováním nebyl tedy udělen mandát pro vyjednávání. A já bych přesto chtěl kolegovi Šliterovi pogratulovat, poděkovat za jeho zprávu a dostáváme se k dalšímu bodu na našem programu. Ja, meine Damen und Herren, wir fahren dann weiter fort mit der Tagesordnung. Budeme pokračovat v našem programu. Dostáváme se k bodu číslo 7. Tady jde o zdravotní problémy v souvislosti s antikoncepčními průlkami třetí a čtvrté generace. Dnes bychom měli vést e, výměnu názoru se zástupce Komise Evropské agentury pro léčivé přípravky. Máme tady zástupce paní Ren a pan Votion. A já bych jako na úvod chtěla dát slovo panu Votionovi, ale jinak je to na vás, eh, o čem budete chtít hovořit. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě rád poděkoval vašemu výboru za tu příležitost, abych vám mohl poskytnout aktuální informace o stávající situaci ve vývoji s těmito kombinovanými hormonálními antikoncepci a konkrétně láce Dajan. Na úvod bych chtěl říci, že kombinovaná hormonální antikoncepce obsahuje dva druhy hormonů, tedy estrogeny a progesteron. Ty jsou známy již mnoha léta, jim je přidružováno, že zvyšují riziko trombózy a tedy krevní sraženiny. Známe, jaké jsou tedy výhody a přínosy kombinované hormonální antikoncepce. Tyto výhody se v minulosti postupem času navyšovaly. A regulační orgány provedly revizi a samozřejmě jsem za cílem poskytovat stále aktuální informace. Má kolegyně John Rain, která je předsedkyní výboru PRAK, což je výbor ohodnocující bezpečnost léčiv, který byl vytvořen v loňském roce za cílem provést revizi stávající legislativy, právě riziky a přínosy té kombinované hormonální antikoncepce, konkrétně léčiva DN a také těch licencí, které byly vydávány eh, regulačními orgány. Já ji ostatně za chvíli předám eh, slovo, aby o tom všem pohovořila, takže prosím. Děkuji paní předsedkyně a zdravím členy tohoto výboru. Já bych ráda nyní stručně pohovořila o těch stávajících výhodách a přínosech hormonální kombinované antikoncepce a, a konkrétně o léku Dian a samozřejmě vše bylo řádně zhodnoceno, ehm, aktualizováno, i zjištění a e, také e, jsme se snažili vždy maximálně snižovat rizika. Ta kombinovaná hormonální antikoncepce, pokud se používá řádně, opravdu účinná, zabránění otěhotnění, ano, může docházet například e, k nižší hladině železa v těle ženy, a, ale užívání tohoto druhu antikoncepce je také napojováno na snižování určitých druh rakoviny. A pak se tedy eh, hovoří, že to může mít i dobrý vliv, co se týče na snižování úmrtnosti u žen. Takže eh, poslední údaje vedly k tomu, že opravdu dochází k snižování úmrtí. K tomu, co řekl kolega Botion, k hormonální antikoncepce přináší určitý druh rizik a může to vést k určitým případům trombózy žen, pokud neberou antikoncepci, tak samozřejmě toto riziko je nižší. Nicméně i pokud berou hormonální antikoncepci, je e, velice nízké. U něké stovky tisíc žen může být zaznamenán jeden případ krevní sraženiny a v dvou či tří případů, pokud bere eh, první a druhou generaci hormonálních eh, tabletek. V případě třetí či čtvrté eh, generace je toto číslo ještě o jedno vyšší. To znamená dvojnásobek ve srovnání s tou první či druhou generací tabletek. To znamená, z té stovky tisíc to mohou být čtyři příklady případy. A u 100 tisícovky žen, které jsou těhotné, těchto případů může být 6. To znamená, veškerá zjištění od chvíle, kdy byl zahájen tento přeskup ve věci hormonální antikoncepce, vedou k závěru, že to riziko je velice nízké. A konkrétně k Dajan, ta složka progesteronu eh, je velice eh, eh, vhodná pro léčbu například akné a povo, mm, ty povolení v jednotlivých členských státech jsou různorodá, zejména tedy se používá za účelem snižování míry akné. Samozřejmě následně také i pozastavuje ovulaci, to znamená, že se používá jakožto antikoncepce, nicméně vyloženě za tímto účelem není povolena. Ano, je tu zase to napojení na možnost vzniku trombózy, nicméně v příbalovém letáku je toto jasně stanoveno změna a samozřejmě je tam i nezbytné ponaučení pro ženy, které mají sklony k tromboze. Takže Existuje tu tedy určitá role pro regulační orgány, zodpovědnost pro náš samotný výbor, abychom znovu revidovali veškeré e, důkazy, které mohou prokázat, jaké jsou benefity a jaká jsou rizika a případně tedy přistoupit k nějaké akci, která by vedla k snížení riziku. Takže já bych chtěla zmínit významné body v historii. V roce 2001 výbor Prak mm, zveřejnil jasné informace o tom, jaká jsou, vlast, jaké jsou dopady na um, riziko trombózy při uh, užívání těchto druhů hormonální antikoncepce. V roce 2009 proběhla další revize a v roce 2011 proběhly další epidemiologické studie které se zaměřily právě na čtvrtou generaci těchto tabletek a Výbor eh, samozřejmě eh, ve spolupráci s Výborem pro léčiva pro humánní užití se eh, dohodli na tom, že to riziko je vyšší než u léčiv první generace a podobné jako u léčiv třetí generace. Dále v průběhu let 2011 a 2012 jsme dostali další informace z Dánska a Spojeného království celé, které vlastně vedly k podobným závěrům. A od roku 2012 byly k dispozici další další eh, zveřejněné studie o tom ve eh, srovnání eh, například s výsledky u dalších druhů antikoncepce nehormonálního charakteru. A tím se zabýval jak náš výbor PRAK, tak výbor CHMP. A, a samozřejmě přejeme si postupovat i proaktivně, to znamená šířit informace za, jakožto Evropská agentura pro léčivé přípravy, od, zveřejňovat nejrůznější studie, jako ty z Nizozemska, Spojeného království a Itálie a víme, že došlo k omezení eh, předepisování těchto léků ve eh, Francii, v Německu, ve Spojeném království. Všechno to vede tedy k nezbytnosti revize. Takže jaká opatření byla zavedena, aby se snížilo riziko eh, trombózy? V první řadě mít a poskytovat jasné objektivní informace ze strany lékařů, poskytovat informace na příbalových eh, letácích, které jsou dostupné eh, pacientům. A samozřejmě i nejrůznější ty brožurky nasměřované na pacientky, tak eh, ty samozřejmě je třeba také podrobit té revizi, aby byly je srozumitelné a poskytovaly jasné informace. To znamená tedy až do té stávající revize to ehm, ty výnosy a rizika, ehm, to srovnání vyšlo vždy eh, ve prospěch právě těchto tabletek třetí generace. Samozřejmě otázka bezpečnosti na tu Evropská unie dohlíží uvědomujeme si, eh, že eh, je důležité vždy se zabývat možnými riziky. Existují tedy informace, které jsou poskytované v příbalových letácích. Vždy to eh, je sepsáno tak, aby si pacientky mohly rozhodnout, zda tyto léky budou používat. EMA si eh, přeje postupovat proaktivně, informovat všechny zúčastněné strany a samozřejmě zveřejňovat veškeré eh, studie, ke kterým dospěla. A nyní předám slovo kolegovi. Děkuji. Já bych na závěr chtěl poskytnout několik informací o té revizi. Proběhly dvě, nebo probíhají paralelně dvě. Ta první se týká kombinované hormonální antikoncepce, ta byla zahájena 5. února tohoto roku na základě vlastně toho, co vydala eh, francouzská agentura, vlastně pozastavila eh, z důvodu určitého možného rizika hormonální kombinované antikoncepce, to znamená, a došlo pozastavení a pozastavení proplácení. Ta situace bude trvat až do dubna tohoto roku. Agentura společně s výborem Prax rozhodla, e, že toto pozastavení bude e, prodlouženo, protože jsou tu jiná farmaceutická fora, která se zabývají i dalšími výrobky, které by teoreticky do toho mohly být zahrnuty. A Samozřejmě vyvstávají e, určité otázky i ze strany farmaceutických společností a my čekáme, až obdržíme komplexní informace. Je třeba zvažovat i další záležitosti. Ta revize, kterou provede EMA, se nebude zakládat jenom na té informaci, kterou poskytují farmaceutické společnosti, ale také vezme v potaz jiné zdroje informace až budeme mít dostupné informace, bude to začlenovat pět léčiv, pět studií, užívání léčiv, které budou provedeny v pěti členských státech. To znamená, to bude zahrnovat téměř polovinu eh, populace EU, která tedy zahrne, eh, kterou zahrne tato studie a to rozhodně nám poskytne podstatné informace. A navíc eh, provádíme také revizi databáze a ta databáze se týká všech produktů, s autorizací na úrovni EU je to celková částka nějakých 3,9 milionů. A navíc e, budeme také provádět e, průzkum e, konkrétně na toto téma a také jsme ještě zveřejnili řízení za účelem získání informací pro uh, Eh, mezi partnery ENCEFu, to je Evropská síť pro eh, do, farmakologický dohled, to zahrnuje nejrůznější výzkumná střediska, také zástupce akademického světa, ti všichni uh, prováděny různější studie a my jsme je dotázali, pokud tedy mají dostupné nějaké analýzy, studie, aby nám je poskytli. A my doufáme na úrovni výboru Prag dokončit tuto diskuzi v červenci tohoto roku. Ještě předtím proběhne práce ad hoc skupiny a na úrovni EU, která má takovou poradenskou funkci výboru Prag. A, a vzhledem k tomu, že tedy toto je postup, který eh, probíhá na úrovni Prak a následně to bude postoupeno CHMP tam existuje lhůta 30 dní, kdy to má být tedy postoupeno po dokončení ve výboru Prak na tento další výbor pro léčiva pro humánní užití a doufáme, že výsledky budou známy v září tohoto roku. A konkrétně k Dajan, tam se uplatňuje oddělený postup. My jsme 4. února eh, obdrželi eh, to oznámení o pozastavení ve Francii, o také pozastavení obchodního povolení snížení Dajan a příslušných generik až do eh, dubna tohoto roku a odůvodnění z Francie přišlo takové, že je tam poměrné eh, riziko, které nepřekonává ty víno, výhody při léčbě akné. Existují tedy eh, i jiná léčiva na léčbu akné a teoretické zneužití tohoto léčivého prostředku. To znamená, Zřejmě bude zapotřebí nějakého eh, celoevropského přístupu, protože eh, není ještě úplně objasněno mm, to předepisování tohoto léku. Zda to má být tedy hormonální koncepce nebo čistě léčivo za účelem akné. Tady ten postup je kratší. Eh, máme legislativu, která vstoupila v platnost v loňském roce a ta ustanovuje 60 dní pro celkovou Eh, revizi, takže se tím bude zabývat prak v květnu a poté to bude zase převedeno na CHDH, eh, to je výbor pro uznávání těch nových výrobků a tam tedy budeme zase využívat pracovní skupiny ad hoc a ta by měla zasedat 26. dubna. Co se týče toho pozastavení o kombinované hormonální antikoncepce, to se vztahuje také na Dajan na základě tedy poskytnutí poskytnutých údajů a analýz a týká se to tedy i pozastavení obchodního povolení a e, my jsme tedy tuto záležitost i zveřejnili e, a je možné, aby se k tomu vyjadřovala veřejnost, aby se zapojila do této revize, existuje tedy tato možnost. Zacílili jsme se na tedy samotné ženy, pacientky, farmaceutiky, lékaře a v tuto chvíli již e, získáváme určité informace informace i z nich. Takže paní předsedkyně, to je víceméně vše. Děkuji vám. Zástupcům EMEI. Děkuji tedy za úvod eh, paní Rein a panu Votianovi. Celá řada velmi zajímavých studií, eh, se kterými se samozřejmě budeme muset asi seznámit, ale i minimálně jejich zmínka, jejich zmiňování bylo velmi užitečné a teď bych poprosila zástupkyni komise, aby eh, vystoupila. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Už jste tady eh, slyšeli eh, hodně o tom, jaké postupy jsou aplikovány a jak probíhá vědecké hodnocení, nebo to, které už bylo provedeno v minulosti. Já bych se jenom chtěla vrátit k roli komisy v celém tomto procesu. Je samozřejmě důležité se postarat o to, aby tento proces prověřování odpovídal evropské legislativě. Pan Votěn se už zmiňoval o té nedávné konferenci o farmakovigilanci, takže my to sledujeme také velmi pečlivě, abychom zajistili dodržování legislativy. Dalším důležitým aspektem, po té co proběhne vědecké hodnocení a je dokončeno, tak i my máme roli, abychom dohlédli na jednotnou aplikaci těch eh, opatření, která jsou potom přijata. To je asi také důležité zmínit v tomto kontextu. Kdykoliv eh, je ukončen eh, proces toho hodnocení, tak my se snažíme přijmout harmonizovaná opatření v celé EU. Ještě mi dovolte, abych se eh, zmínila o dalších faktorech, kromě těch, které byly zmíněny. V tomto kontextu je důležité, aby aby byla zohledněna diverzita různých eh, rozhodnutí, protože většina těch rozhodnutí schvalovala na národní, eh, většina těch přípravků je schvalovala na národní úrovni s výjimkou několika málo, to je důležité mít na paměti, protože se to e, týká také toho právního procesu. Další bod, který je potřeba zohlednit, je naléhavost přijetí nějakých opatření. Pan Votion už e, říkal, že jeden proces probíhá v rámci tohoto naléhavého postupu, kde ten eh, výbor nebo ta pracovní skupina měla velmi málo času a to bylo ovlivněno francouzským orgánem, který rozhodl zastavit prodej eh, léku Diana. Jinak ty ostatní postupy nabízejí trochu více času na eh, Eh, prověření, to už jste právě slyšeli. Vzhledem k povaze toho povolení a těch procesů, které jsou dva, ale v konečném důsledku nezáleží na tom, jestli je použit jeden anebo druhý postup protože, jak už jsem říkala, ten výsledek by měl být harmonizován na úrovni celé Evropské unie. <clears throat> Také byla dávno posílená legislativa o farmakovigilanci a my si že ten systém tedy teď funguje dobře. <clears throat> Děkuji vám, paní Juliše. A teď <clears throat> jsme tedy slyšeli zástupce zástupní komise, slyšeli jsme zástupce Evropské agentury, eh, přihlásilo se sem řečníků o slovo, nejprve Linda McEwen, potom François Kostet, Michel Rivas, Jana Rozbach, Dagmar Rodberend, Ente de Lange a Anna Zaborská. Linda McEwen. Já jsem já bych nejprve chtěl navrhnout, abychom si eh, vyslechli Françoise Gostet, protože ona by nám mohla říct více o situaci ve Francii, mohla by nám trošku popsat ten kontext a proč eh, přesně se rozhodli stáhnout eh, ten lék z trhu. Takže možná, že paní Grostet by měla vystoupit jako první, protože ona o tom ví úplně všechno. François, tak to bylo rozhodnuto, můžete si říct slovo. Dobře, tak já se pokusím to vysvětlit, ale co nejrychleji. V podstatě došlo k tomu, že došlo k přerušení eh, prodeje této pilulky. Trochu to bylo pod vlivem emocí, protože bylo se objevilo několik eh, nehod, ale to jsme celou dobu věděli v několik desítek let od Eh, začátku vždycky jsme věděli, které ty léky jsou riskantní. Takže já mám pocit, že přijmout takové rozhodnutí pod tlakem emocí je velmi nebezpečné. A to proto, že ve Francii máme 2,5 milionu žen, které používají tyto produkty třetí a čtvrté generace. Je to prakticky polovina žen, které používají orální kontraceptiva. A najednou prostě ve Francii vypukla panika u těchto žen, které si říkali, mám okamžitě přestat brát eh, tyto mm, orální antikoncepční pilulky, nebo eh, mám přijít něco jiného. Bylo potřeba myslet, že v žádném případě by nebylo dobré eh, přerušit medikaci bez konzultace s lékařem. Dnes se ukazuje, že výhody těch ústních kontraceptiv jsou mnohem větší než rizika. Eh, ne, rizika způsobené například nežádoucím eh, těhotenstvím. A to by mohlo být potom mnohem dramatičtější eh, ve svých dopadech na ženu. Tím tedy vysvětlí kontext. Takže došlo k té žádosti ze strany ministerstva spravedlnosti, který žádal o stažení z prodeje. A vyjádřila se k tomu také Evropská agentura pro léčivé přípravky, která se vyjádřila velmi krátké lhutě. Já s několika eh, kolegyněmi, které jsou tady, jsme měli příležitost také do Londýna a probrat to tam s různými odborníky z této agentury. A já říkám, že vzhledem k té panice, která eh, vznikla, bychom měli eh, zajistit co nejrychlejší odpověď. Ale to, co mě osobně zajímá nejvíce, je to, že jde o léčivý přípravek a ten, který předpisuje tento eh, lék, tedy lékař, od začátku prodeje ví, jaká jsou rizika. Musí přece vyhodnotit zdravotní stav eh, jednotlivě u každé pacientky. Jestli je to eh, mladá žena nebo starší a jestli je vhodné, aby používala tento, tento konkrétní lék. Musí udělat diagnozu a zjistit, jestli je to žena, která má eh, riskantní eh, anamnézu, jestli má nějaké dědičné eh, mm, problémy, jestli je to kuřačka, nebo jestli existuje, nějaké jiná, jestli existuje nějaká jiná rizika. Přece víme, že riziko pro ženu kuřačku je větší a proto by mělo být použito jako kontraindikace pro předpis takového léku. To všechno už víme dávno, takže já si myslím, že bychom měli přestat na to reagovat takto emocionálně. Je potřeba trvat, na to by byly podávány dostatečné informace, to bylo řečeno také těmi, kteří eh, tady právě vystoupili z Evropské agentury a z Evropské komise. Eh, máme přece legislativu o farmakovigilanci, té bychom se měli držet. No ale hlavně bychom měli bojovat proti různým zvěstem a já si myslím, že eh, hlavní roli hrají právě lékaři, kteří ty léky předepisují. Takže bych byla ráda, kdyby se to co nejdříve vyřešilo, eh, aby eh, skončilo to období té nejistoty, přinejmenším ve Francii, a nevím, jestli se to týká jiných členských zemí. Eh, je potřeba zvážit, jestli eh, u toho předepisování ty postupy eh, jsou validní i u třetí a čtvrté generace těchto přípravků. A byla bych ráda, kdyby se k tomu také, aby se také prověřil ten postup, který rozhodla evropská, pardon, ta francouzská eh, agentura pro léčivé přípravky, protože k těmto věcem by nemělo docházet. Děkuji, eh, François. Teď, má, teď je ty na řadě Linda McAven. Mě zajímalo, jak ta, vypadá ta situace ve Francii. My jsme o tom ne, eh, před pár týdny nemluvili s Evropskou agenturou. Teď jsem se všiml, že už tady zůstal jenom jeden poslanec, že jsme tady jinak samé ženy. Já eh, z toho vyvozuji, že eh, kontracepce chápána, antikoncepce chápána jako hlavně problém žen. Podívejte se kolem sebe. <coughs> Zajímavé něco si myslí paní eh, Rain. Vy jste nám dala užitečné informace o první, druhé generaci antikoncepčních pilulek a říká se, že ta třetí a čtvrtá generace je riskantnější než ta druhá generace s ohledem na trombózu. Je pravda, že je to obecně známo, ale mě by tedy zajímalo, proč vlastně se začaly tyto přípravky vyrábět, protože pokud je to, pokud to znamená vyšší riziko, tak eh, je to aspoň kompenzováno, že to má lepší účinky, nebo v čem je to lepší než ta druhá generace? Já myslím, že to je logická otázka kterou se hodně lidí eh, položí, když jdou doktorovi. Takže proč tady máme třetí a čtvrtou generaci? V čem jsou lepší? Proč jsme je pustili na trh, pokud ta druhá generace na první pohled eh, je lepší, nebo možná, že je horší u jiných indikací. Druhá otázka se týká mm, decentralizovaného způsobu schvalování. S tím máme neustále problémy. Myslím, že ve Francii to byl problém s používáním Dajan pro jiné účely, než pro které eh, se to předepisuje. A mě by zajímalo, eh, co si myslíte o těch různých indikacích. Če většina lidí v Evropě by asi byla šokovaná, kdyby zjistila, že eh, ty informace pro pacienty jsou jiné ve Francii, jiné v Německu a jiné v Británii, protože pokud jde o stejný lék, tak by snad ty informace měly být podobné. Já vím, že už jsme to řešili u dětí, kde některé je možné používat pro děti, některé ne. A když lidé cestují, tak eh, na to neustále naráží. A proto by mě zajímalo, co s tím, co navrhujete, jak to vyřešit, zejména když vznikají takové situace. A moje poslední otázka, jsou tady nějaké další eh, země, které nahlásily podobné problémy u antikoncepce? Kromě Francie, jste říkala, že přicházejí nové informace, ale víte o nějakém dalším českém státu, který by říkal, že eh, zaznamenali nějaké další vedlejší účinky? Děkuji. Linda McEwen, eh, tady za stolem si kolegové vše pilně píšou. Teď má slovo Michel Rivazí. Eh, Děkuji. Po otázce Lindy vám teď můžu ještě uvést přesné u, u informace o Francii. Ten skandál vzešel z jedné stížnosti Marion Larry, která eh, měla zdravotní problém, protože používala tuto pilulku čtvrté generace. A od té doby těch stížností bylo 700 eh, mezi francouzskami, které zažily podobné problémy. A dnes eh, Francouzská agentura pro léčiva zveřejnila studii, kde se všechno směšuje říká, že se to týká 4700 žen, říká, že došlo k určitému počtu trombos, tedy sraženin v krvi a také čtyři, minimálně čtyři úmrtí byla přesuzována těmto pilulkám třetí a čtvrté generace. To je studie, která byla zveřejněna dnes. Ukazuje se, že mezi lety 2000 až 2012 došlo asi k 20 úmrtím a 14 z toho bylo přičítáno právě těmto e, přípravkům. Co mě zajímá, je to, že nejprve musela přijít tato stížnost, aby se někdo začal ptát o tom, eh, jaké problémy nebo nevýhody sebou přináší tyto léky. Když se podíváte na Spojené státy, tak například dnes je ve Spojených státech bylo podáno více než 13,5 tisíce podobných stížností. Ve Švýcarsku v roce 2011 uh, eh, už upozornili mm, Eh, příslušné orgány na to, že by se neměly předpisovat tyto léky čtvrté generace mladým ženám, které nemají žádný problém s kouřením nebo s nějakými dalšími rizikovými faktory a které eh, přitom zaznamenaly eh, vážné problémy. Měli potom srdeční problémy, Eh, je, víme, že už jsme tady měli několik takových varování, nejprve ve Spojených státech, potom ve Švýcarsku a v dalších zemích, takže mě překvapuje, že nebylo nařízeno nějaké znové zhodnocení rizik eh, u těch třetí, eh, to je třetí a čtvrté generace. To mě znepokuje. A zajímalo mě, co si o to myslíte. A potom je to Diana 35, musíme si to říct jasně, Diana 35, tam jde o to, že to je schválený Eh, lék pro akne, ale ne pro antikoncepční účinky. Teď máme poslední údaje o DIAN 35, kde se říká, že v roce 2013 eh, bylo zaznamenáno 13 těch trombozních případů. To bylo tedy zadáno do jakési databáze pro farmafovigilanci. A vidíme, že zase ten systém funguje tak, že nejprve musí přijít nějaké stížnosti, než to začne někdo šetřit je potřeba, aby někdo nejprve umřel, aby někdo se klepl do hlavy a říkal si, a ah, tak tady bude asi nějaký problém s vedlejšími účinky. A pokud se jedná o mladou ženu, která jde ke svému lékaři nebo kinekolovi, a já si myslím, že nejprve, když žádná antikoncepci měla stát tu druhou generaci, než se přistoupí k před, předpsání třetí a čtvrté generace. Takže já mám problém s tím, jak funguje systém farmakovigilance. Protože člověk se najednou uvědomí, že když ta ta mladá žena si musí také uvědomit, že existuje nějaká souvislost s, těmi srdečními problémy a e, tím, že bere antikoncepci. A také trvá, než se lékař uvědomí, že by to mohly být nějaké vedlejší účinky, protože lékaři kolikrát nejsou informováni o tom, že by se měli někam obrátit, někam to nahlásit. A proto si myslím, že máme tady informační deficit. Takže otázka, kterou vám kladu, je, jak bychom mohli zlepšit tento systém farmakovigilance tak aby lékaři, ginekologové především, eh, si více uvědomovali ten problém s vedlejšími účinky. Kolikrát to zjišťují až eh, lékaři, kteří řeší ty eh, dodatečné problémy a proto dochází k úmrtím, která, a ta úmrtí jsou naprosto zbytečná. A ještě k Diane 35 Víme, že jsou tady členské státy, jako je Nizozemsko, které schválili používání tohoto léku pro, jako antikoncepci. Nicméně ve Francii Takže víme, že se to používalo jako lék na akne, ale pokud se to tak udělá, tak je potřeba říci, že jsou tam kontraindikace a že nemůže, že může se přímo zakáže to používat jako antikoncepce. E, na to se ptala Linda. Jsou tady státy, které to použijí pro, pro vouchery, potom jsou státy, které to používají jenom pro akne. A v tom je celý problém. Takže jestli e, to mohu ještě zdůraznit, byla bych ráda, kdybyste si udělali přehled o všech státech, které to používají a pro jaké účely. A tam je potřeba eh, na to upozornit všechny lékaře, že to může sebou nést tyto vedlejší účinky. Protože z toho celý ten problém vznikl. A potom je potřeba asi eh, přehodnotit eh, celou tu oblast třetí a čtvrté generace, protože na celém světě se to vyskytuje, máme údaje, je to dvakrát vyšší eh, výskyt než u druhé generace ty eh, problémy s eh, trombozou žil. Děkuji vám, paní Rivazi, jako další Anna Rozbach. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já se pokusím nehovořit tak emocionálně pokusím se o stručnost. Souhlasím s Lindou. Je to zajímavé, že tu jsme samé ženy. Tyto pilulky konec konců musíme brát kvůli mužům. Proto budu velmi přímočará. Život je nebezpečný, ať už s pilulkami nebo bez nich. Nicméně antikoncepční pilulky představovaly za posledních 60 let doslova do písmene revoluci v naší společnosti, protože eh, nikdy předtím jsme neměli možnost rozhodovat o svém vlastním životě teprve až po jejich zavedení. Je proto naprosto zásadní, abychom tuto situaci náležitým způsobem zvládli. Když si fakt, pak čtu nedávnou zprávu zdravotnických úřadů v Dánsku, zdá se mi, že jsou to právě pilulky té třetí generace, které jsou nejhorší. Je potřeba, aby se tímto problémem lidé začali zabývat, je potřeba lékaře informovat o tom, že je potřeba znát rizikové faktory. Ale to řečeno, jedná se o hormonální přípravky, nejsou to však jediné hormonální přípravky, které ženy, které ženy používají. Takže eh, stručná otázka. Máme nějakou jasnou statistiku, kde by se porovnávalo zvyšující se riziko rakoviny a, e, a trombózy u dalších, medi- e, u dalších lékařských prostředků jako antidepresiva nebo e, různé jiné léky, drogy, alkohol a tak dále. Může, mohou tyto přípravky zvyšovat riziko trombózy. Nehovoříme pouze například o kuřácích, je zde celá řada dalších různých faktorů, které eh, vnímáme, které vidíme každým dnem kolem sebe. Máme tedy nějakou komparativní statistiku, která by toto všechno srovnávala. Děkuji. Děkujeme paní Rozbach, teď paní Dagmar Rothberend. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že tady v podstatě se nejsem příliš jistá, co tu vlastně děláme. Ocenila bych kdybychom se tu mohli zadívat na situaci v EU, protože se obávám, že tu řešíme jenom konkrétně francouzský problém. Ta záležitost s francouzskou agenturou přes eh, veškeré sympatie k eh, osobě, která ji vede, tak bych řekla, prosím, vyřešte si vaše problémy, co se týče národních autorizací. A pokud tady se s tím nemůžete vypořádat, tak eh, eh, si myslím, že bychom se to měli vzdát, protože existují určité centralizované postupy. Pan Vatinon tu popsal eh, určitý postup. V podstatě to tak šlo už nějakých 30 let u všech eh, těch eh, hormonálních léčiv. My jsme o tom vždycky věděli všichni, nebo řekla bych téměř všechny ženy tady v této místnosti v určitou fázi života používali hormonální antikoncepci a všechny jsme věděli, že je tam ta hrozba nějakých krevních sraženin. Takže eh, nemůžeme ani od samotných ginekologů jim odepírat tu míru eh, toho, té zodpovědnosti. Rozhodně Eh, si myslím, že pokud bychom udělali nějakou studii s tím, kdo vlastně eh, s tím, v jaké fázi života souhlasil, všechny jsme eh, určité přípravky používali. Mě by zajímalo opravdu výsledek takovéto studie. A jakékoliv léčivo má nějaké vedlejší účinky. Já jsem musela nějakých šest let brát léčiva, která měly opravdu masivní uh, vedlejší účinky. A já jsem měla tu volbu tedy buď to brát a přežít, a nebo kvůli těm vedlejším účinkům to nebrat. Takže je třeba vždy tam nastolit nějakou rovnováhu. Takže snažme se tu být trošku neutrálnější. My tu hovoříme o odlišných postupech, o centralizovaných postupech a pak tedy národní povolení pro farmaceutika. Já tady jsem proti národním povolením a již dlouho jsem byla pro jediné centralizované léčiva. A samozřejmě alespoň Prozatím tedy tomu tak není. Prozatím je to tak, že to existují různé brožurky, různé letáky a to, co říkala Linda, to bylo mm, pravdivé. Existují různé aktivní látky, které jsou povoleny v některých členských státech, aby řešily akné a v jiných členských státech se to zase používá jako antikoncepce. A samozřejmě, pokud tato látka je účinná pro oba tyto záměry, tak samozřejmě národní orgány to mohou udělat, ale já si myslím, že to je úplně šílené. A pokud tedy řekneme dobrá, nemělo by to být povoleno za účelem léčby akné, pouze jakožto antikoncepce by to mělo být povoleny, pak ani tady, ani v celé Evropské unii s více než 500 miliony obyvateli, tak ani ginekologové, ani eh, tedy dermakologové by tak neměli postupovat tedy aby se to neprodávalo nebo nepředepisovalo za jinými účinky, pokud tady tam bude nějaká zoufalá pacientka, které by se to předepsalo, řekl by lékař, je to výborné na léčbu akné, berte to tedy několik eh, týdnů. Ano, je to tedy užívání mimo ten svůj původní eh, účel, ale každá klinika, každý lékař v celé Evropské unii je možné na to dohlížet, protože v podstatě k něčemu takovému dochází eh, v celé Evropě každodenně už dlouhá léta. My jsme něco takového vlastně přijali, legálně, morálně, jakkoliv tedy, ano, bylo řečeno, a lékař a můžete tedy i za těmito účely předepisovat léky. Taková je tedy situace, takže nic z toho, o čem tu nyní hovoříme, není nic nového. Uh, Françoise Grosted řekla, že to bylo poměrně emotivní rozhodnutí, ale já můžu říct si čistýma rukama tedy uh, to sleduji, protože je to otázka francouzského případu, francouzské rozhodování. Uvidíme tedy, jak to dopadne. Uvidíme, s čím přijde ten výbor CHMP, tedy která generace léčiv Eh, může být přínosná pro ženy a že tedy eh, některé ty eh, léčiva, některá generace této antikoncepce nebude povolena. Ne, to bych byla překvapena. A pak tedy ta rozhodování s obchodním povolením. Mělo by to být centralizováno. V první řadě tedy by tam měly být jasné mm, jasné indikace pro všechny. Mělo by to být stejné, aby nedošlo k tomu, že tam budou jiné informace pro příbalové letáky v jednotlivých zemích, ale asi to nespadá pod naše pravomoce. A pak tedy to, jak vlastně postupují jednotliví lékaři, když předepisují léčiva. Otázka farmakovigilance. V této oblasti se zatím nepočítá se sjednocenými postupy. A otázka tedy e, krevních sraženin, e, co se týče mm, farmakovigilance, e, ano, pokud ta osoba má nadváhu, pokud kouří a, a je tam celá řada dalších rizik, tak pokud bude brát tyto léky, tak může být ohrožena. Ale pokud tedy to budou různé národní agentury, eh, různé úrovně a budeme povolovat eh, na úrovni EU, aby tedy existovaly národní agentury, odlišné postupy, a pokud se budou předepisovat léky i za jinými účely, tak to vždy bude vést k problémům. A já bych to zhrnula následujícím způsobem. Buď teda jednotné postupy, a nebo tedy přijmeme tu skutečnost, že tomu tak je, ale pak tedy se nechci tady v parlamentu věnovat národním záležitostem a jejich problémům. Máme jiné práci na starost. Pokud by to jinak nešlo, tak zrušme tedy ty národní agentury. Děkujeme. Dagmar Rodberend jako další Esther Delangen. Děkuji vám, paní předsedkyně. No, Eh, jak už říkala Linda McEwen, zkrátka je potřeba rozhlednout se tady po místnosti a uvědomit si, že část toho problému je, že když se hovoří o antikoncepci, tak o tom chtějí hovořit pouze ženy. To vidíme všechny kolem sebe. Tímto způsobem vlastně nás čeká ještě velmi složitá cesta, než tuto situaci změníme. V Nizozemsku eh, antikoncepční pilulky byly zhruba 1,5 milionu žen. A oni vlastně nevědí, co teď dělat. Vlastně vůbec nevědí, eh, co ty informace od komise a od všech ostatních stran znamenají. Slyšeli o tom skandálu ve Francii, všichni vědí, že ta data byla známá a jednoznačně už médii proběhlo i to, že ten problém je u těch pilulek třetí a čtvrté generace. Ale když se podíváme na některé formy rakoviny, tak vidíme, že tam je to riziko e, u těchto pilulek nižší zase než u těch předchozích generací, takže vlastně lidé jsou zmatení. A mm, já se obávám, že tím, že začneme bojovat mezi evropskými a národními procedurami, nic nezlepšíme. I když to je frustrující a je asi špatně, že máme různé procedury na různých úrovních, které platí zároveň. Ehm, asi by chtělo, aby Evropská agentura pro léčivé přípravky připravila nějaké stanovisko, které pak snad všichni budou respektovat. A to je velká výzva. Zazněly zde tři důležité věci. Výzkum, Eh, chování při předepisování léku a marketing a skutečné využívání eh, léku pacienty. Podíváme-li se na výzkum, tak nás ohromí, že eh, výzkum na téma trombóza je v podstatě z větší části financovan tímto průmyslovým sektorem a často to vede k tomu závěru, že to zvyšující se riziko je malé až marginální. Ovšem nezávislejší výzkum nám říká, že se to riziko zdvojnásobuje nebo strojnásobuje na každých 10 tisíc uživatelů. Takže Opět i toto je takové to mlžení informací, které z výzkumu máme. Doufám, že zaměstnanci naší agentury zajistí, aby se vyskytovaly informace jasné, aby se jasně řeklo, pakli, že se riziko zdvoj nebo strojnásobuje, že se tedy strojnásobuje u třetí a čtvrté generace. Pak, pokud je o předepisování léku, eh, hovoříte o eh, gynekolozích, kteří to předepisují, ale v Nizozemsku to je eh, všeobecný lékař. V podstatě vás tento lékař i váží, bere vám tlak a tak podobně. A když si vezmeme průměrnou evropskou ženu, eh, která eh, zahajuje svůj sexuální život v nějakých 16 nebo 17 letech, tak eh, už od těch 16 až 17 až po ty první poševní výtěry v nějakých 30-35 letech třeba neabsolvujete vůbec žádný test, třeba vůbec nechodíte na nějaká ginekologická vyšetření. Chodíte pouze k praktickému lékaři. A možná vás to překvapuje, ale tak to je. Chodíte k praktickému lékaři a nikam e, nejdete vůbec. Což je velký rozdíl oproti například Belgii, kdy se ginekolog míchá v podstatě do všechno. Do všeho, vzhledem k tomu, jaké má školení a poskytuje pacientkám samozřejmě úplně jiné informace vzhledem k své kvalifikaci než praktický lékař. Takže jedná se jednoznačně o velmi složité a vážné téma. Probíhá i výzkum k tomu, jaké učebnice používají studenti, kteří budou později předepisovat tyto léky. A v těch akademických textech se objevuje sdělení, že vlastně není jasné, zda ten výzkum se zaměřuje na rozdíly mezi pilulkami třetí a čtvrté generace, a zda ty rozdíly jsou skutečně prokazatelné, nebo zda jsou pouze náhodné. Na jednu stranu tedy zde máme e, informace o tom, že riziko je zdvojené, ale e, akademic, akademická literatura to opět spochybňuje. Když se podíváte na pokyny pro praktické lékaře, tak zcela jasně vidíme, že v Nizozemsku je, že se preferují pilulky druhé generace. Dian 35 se důrazně nedoporučuje, ale další pilulky třetí a čtvrté generace eh, se v podstatě neřeší. Praktikové to mohou předepisovat, ale preferenčně by měli předepisovat ty pilulky druhé generace. Nicméně asi tak zhruba třetina žen eh, používá stále ty pilulky třetí a čtvrté generace a jejich praktičtí lékaři velmi dobře vědí, že to není ta upřednostňovaná varianta mě by proto zajímalo, eh, co by k tomu mohla říct komise a agentura. Zda tedy všichni vědí, jaká jsou přesně pravidla pro předepisování těchto pilulek v Evropě. Já mám trošku dojem, že informace, které dostávají medici na univerzitách a informace, které jdou k těm, kteří předepisují eh, léky, to znamená v Nizozemsku eh, praktikové, že ty informace se různí. A teď ta třetí úroveň, a to je právě ten velký problém, a to je marketing těchto pilulek. Když hovoříte se ženami, zeptáte se jich, proč jste si vybrala Dian 35, nebo proč využíváte Jasmin, což je pilulka čtvrté generace, tak eh, Eh, samozřejmě tedy ta, ta, ta, ty názvy eh, marketingové znějí daleko lépe než ty oficiálně lékařské názvy. Ženy řeknou, eh, protože to je malá pilulka, je to pouze lehké léčivo. A je to léčivo, po kterém se netloustne a které vám nespůsobí akne. Eh, americký producent produktu Jasmin to přesně takto také prodával a tu reklamu pak musel stáhnout a platil zhruba 1 až 2 miliardy na škodách eh, Eh, pacientů, eh, to byly tedy ty spoty, že se potom netlousne a tak dále, museli to stáhnout, protože nemohli dokázat, že to tak skutečně, já se vám paní předsedkyně také omlouvám, že mluvím už tak dlouho, ale celá ta marketingová kampaň přípravku Jasmin byla založila, založena na tom, že ženy nedostanou akné a nebudou tlousnout. A to bylo založeno na výzkumu na krysách, prosím. Ale když se podíváte na výzkum na lidech, tak tu už ten rozdíl oproti pilulkám druhé generace tak výrazně nevidíme. Takže trh říká zranitelným uživatelům, že něco je pravda a když vám je 17, tak e, skutečně vás asi zajímá daleko více, zda se po dané pilulce tloustne nebo netloustne. Nebude vás až tolik zajímat, jestli je tam vyšší riziko trombózy, že ano ale přesto e, říkáme spotřebitelům takovéto věci na základě výzkumu na krysách. No a nemůžeme to nějak jinak dokázat. Chci se tady zeptat komise na toto. Eh, podíváme-li se na různé možnosti antikoncepce, eh, Možná skončíte na nějakém webu jako eh, contraception.nl a zní to hrozně hezky, což je ale ovšem webová stránka založená, provozovaná farmaceutickým průmyslem. My jsme přesvědčeni, že takováto reklama na eh, farmaceutika by provozována být neměla, nicméně nizozemský inspektor řekl, že tento web nedělá reklamu, že má pouze podrobné informace, ale když se podíváme na informace od pilulce Jasmin, tak tam opět vidíme, že to je pilulka, po které se netloustne a po které není akné. A to je ten zásadní problém. Právě proto totiž tolik žen po svých prakticích tyto pilulky chce. Já se chci zeptat Evropské komise, co s tím hodlá udělat, aby tady ovlivnila tu poptávku po těchto produktech, které jsou nebezpečnější než jiné na trhu. Je potřeba zajistit, aby ta poptávka nebyla podporována tímto velmi odporným způsobem. Eh, omlouvám se ještě jednou, že jsem hovořila tak dlouho, ale myslím si, že je skutečně potřeba podnikat opatření na různých úrovních, aby naše práce byla efektivní. Ano, děkuji. To bylo ve skutečnosti uh, uh, skutečně dlouhé a když takhle dlouho budou hovořit všichni, tak to nestihneme. Paní Zaborská, prosím. Děkuji pěkně, paní. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že mnohé z toho, co jsem chtěla říct, už to zaznělo. A samozřejmě, že je pravda a mnohé z mých kolegyň to tu zmínilo, že nežádoucí účinky těch antikoncepčních případů jsou již delší dobu známy. Nicméně já si myslím, že se jim nevěnovala taková pozornost, jako by bylo zapotřebí, až tedy do té doby, kdy to nabralo dramatických rozměrů. A Navíc ty komplikace, které se zveřejnily, byly tak závažné, a často ty případy skončily úmrtím. No a samozřejmě, že Eh, ty komplikace si mnohdy neuvědomují ani lékaři, protože často eh, před eh, sebou mají mladou ženu, mladou dívku, která tedy má zájem užívat antikoncepci a lékaři tedy ani nepředpokládají, že by právě u ní mohlo dojít mozkové příhodě nebo k embolii a nebo k následkům takovým jako ochrnutí. Takovéto nežádoucí účinky jsou častější u žen, které tedy mají určité genetické předpoklady, včetně zvýšené sraženlivosti krve a ještě tu zazněly i další rizikové faktory. Za ideálních podmínek mladá žena nebo dívka, která začíná užívat antikoncepci, před tím užíváním to konzultuje se svým lékařem nebo ginekologem, protože, jak říkala kolegyně Ester, někde to může být i rodinný lékař. A tento lékař tedy zváží všechna ta možná rizika dané ženy. Nicméně já opakuji, toto je právě ta ideální situace. Já znám z zemí, z těch nových členských států, takové situace, kde antikoncepční případky může, přípravky můžete získat i bez lékařského předpisu. Mnohokrát v podstatě na, inter, na internetu eh, najdete spíš dezinformace než informace, o kterých si tam tedy přečtou ženy, které zvažují antikoncepci. A co ještě závažnější, to, že mnohokrát samotní lékaři nepřikládají eh, závažnost tomu, aby vlastně oni eh, hovořili o těch nežádoucích účincích antikoncepce. Já si osobně myslím, že nařízení, které by bylo celoevropské, já tu nehovořím o tom, že by muselo být příliš detailní, ale pokud by obsahovalo tedy ty základní ustanovení o tom, že tedy ty antikoncepční hormonální tabletky by měly být vydávány zásadně jen na lékařský předpis. A o tom tedy zda daná žena může či nemůže užívat hormonální antikoncepci by měl rozhodnout tedy lékař. A ještě, jak jsem eh, předeslala, eh, jsou více rizikovější pro ty ženy, které k tomu mají genetické predispozice. A mm, tak bych eh, řekla, že by tedy mělo být povinné hemokoagulační vyšetření a teoreticky i ty, mm, to genetické vyšetření, zejména na ledenskou mutaci, kde právě k těm komplikacím dochází častěji. A má otázka je následující. A jak existuje politický vliv na marketing, zejména tedy na ty farmaceutické společnosti? Není to tedy tvrzení, to je má otázka. Tedy mohou ovlivnit politická rozhodování, ať na úrovni evropské nebo národní. Nedávno jsme v Evropském parlamentu přijali dokument o endokrinních disruptorech. To je zase další eh, téma, které je velice důležité i při používání hormonální antikoncepce. A já bych tedy navrhla, aby Evropská unie eh, vydávala podobnou zprávu, jako každoročně vydává Švédsko, kde se zmiňují ty nežádoucí účinky na životní prostředí. No a právě antikoncepční přípravky třetí a čtvrté generace tam jsou zmíněny mezi těmi produkty, které představují nejvyššího rizika, jak co se týče toxicity, nebo i co se týče persistence, a to tedy mezi všemi těmi ostatními hormonálními látkami, které mohou ovlivnit životní prostředí a následně zdraví člověka. Děkuji. No, Děkuji, paní Záborská. Teď tady máme ještě další dvě nebo tři žádosti. Eh, paní Grostet a paní Rivazy pak také chtěli ještě něco říci a paní Parvanová. Prosím skutečně, ale velmi stručně, abychom si mohli vyslechnout ty odpovědi, ano? Jedna minuta každá, aha? Euh, merci, je vais très rapide. Je, je... Já to řeknu velmi rychle, ale můžu <clears throat> nezareagovat na to, že tady byla řeč o skandálu. To není skandál. <clears throat> Čistě byla podána stížnost a na základě té stížnosti ministr eh, požadoval, aby došlo k eh, přeložení prodeje a francouzská mm, agentura tam eh, asi sehrala roli, kterou neměla a odkázala to na Evropskou eh, agenturu pro léčiva. Souhlasím s Dagmar Rodberent. že by to eh, mělo být centralizované to schvalování, aby všechny ženy měly informovány stejným způsobem. DN35 bylo schváleno centrálně pro akné. To je to eh, není eh, léčba, která trvá desítky let, eh, to má být rychle hotovo. Už nemám moc času, ale chtěla jsem jenom vrátit ten problém tam, odkud pochází. Ta rizika tady jsou už několik desítek let, není to nic nového, učí se to na lékařských fakultách a teď jde o to, aby se všichni zhostili, nebo všichni e, dělali to, co dělat mají paní Rivazi. Já bych chtěla odpovědět na několik otázek. Problém eh, z pilulky to není čistě francouzský problém, to je problém, který se dotýká celé Evropy, protože eh, když se mluvíme o pilulkách třetí až čtvrté generace, tak to rozhodně není věc, která by vznikla jenom ve Francii. Slyšeli jsme tady informace o různých evropských zemích a člověk se začne uvědomovat, že jednak existuje informační deficit, za druhé To předepisují lékaři a gynekologové. Ty gynekologové například eh, se vyznají v těch nových eh, lécích a jsou lépe informovaní, Jsou to právě gynekologové, které předepisují ty třetí a čtvrté generace, protože jsou novější a na rozdíl od těch eh, standardních lékařů. A nejde ani o to, jestli je to centrální nebo národní povolování. A teď je z toho Eh, ale spíše jde o to, že by se měl změnit systém hodnocení těch rizik. A neměly by to být jenom informace, které pocházejí od farmaceutických společností. Měl by vzniknout nějaký mechanismus, který by eh, více zohledňoval zkušenosti, které mají pacienti a lékaři s vedlejšími účinky eh, daných léků, aby to nezůstalo všechno jenom na těch informacích, které o těch lécích podávají sami farmaceutické společnosti. Děkuji vám jako poslední má slovo paní Parvanová. Co nejstručněji, prosím. Děkuji. Někde je nejlepší eh, přijít až eh, jako poslední na řadu. I já se ptám, co vlastně by mělo být e, smyslem naší dnešní diskuse a jaká, jakou mám povinnost jako zákonodárci při řešení tohoto problému. Jeden problém souvisí se zneužíváním těch léků, některý eh, souvisí s tím, že lékařské praktiky se nezhodují v jednotlivých zemích, potom, že některé léky nejsou na předpis. A někdy to souvisí s tím, že se například ženské orly dostávají do pitné vody nebo do eh, oceánu a tím pádem do ryb. Takže hlavní problém asi spočívá v tom, že antikoncepce je jakousi eh, součástí životního stylu. A proto se liší eh, předepisování, neexistuje na to pravidla, předepisují to různí lékaři, praktičtí lékaři, gynekologové, nebo kolikrát ani to na předpis není, protože když budete eh, do jakékoliv lékárny, kdekoliv, tak eh, nějakou antikoncepci určitě dostanete. Bez ohledu na to, jaký věk máte. A ani gynekologové, ani lékaři se eh, nedodržují vysledovatelnost. <clears throat> protože vlastně to ani nepovažují za nějaký jev, který je potřeba léčit. Považují to za součást životního stylu. <clears throat> A potom z toho vznikají všechny ty vedlejší účinky. Takže eh, problém s tím eh, centrálním povolováním, jak to říkala Dagmar, tady určitě je. Potom to souvisí s tou farmakovigilancí, ale my v parlamentu bychom máme ještě na starosti zprávu o klinických eh, testech. A to na to má také velký vliv, protože většina těch případů, které byly testovány pro tu třetí a čtvrtou generaci, se prováděly na velmi omezeném počtu pacientek. A a protože ty post eh, autorizované klinické testy teprve když se provedou po tom schválení ty klinické testy, tak se eh, přijde na to, že mají vedlejší účinky. Takže si myslím, že abychom zlepšili transparentnost, tak všechny ty informace, které eh, máme z národní úrovně, by potom měly být centralizovány. A potom jde o e, směrnici o transparentnosti cen. Ten problém v Francii také vyplývá z toho, že tam e, že ta transparentnost není. E, a některé eh, ty přípravky třetí a čtvrté generace jsou potom prioritizovány, protože jsou uh, asi levnější. A neměli bychom tady, pokud tady nebudeme trvat na změnách, tak to nevyřešíme. Měli bychom také to zohlednit i u jiných eh, oblastí, protože dochází někdy k nekalým praktikám při prodeji těchto léků. Děkuji za eh, velmi informativní a užitečnou diskusi. Ještě bychom se rádi vyslechli naše odborníky. Pro mě je důležité eh, vypíchnout hlavně zodpovědnost lékařů, to je pro mě důležitá věc. A také eh, to, co bylo řečeno na závěr, že ta pilulka je vlastně součástí životního stylu. A proto je trochu škoda, že jsme tady jenom sami ženy, protože eh, by bylo zajímavé se vyslechnout, co si o tom eh, myslí eh, i muži. Nevím, jestli to všechno může být dáno na ten příbalový leták, to o tom pochybuji. Myslím, že to jsou hlavně lékaři, kteří mají zodpovědnost a mě vždycky trochu udivovalo, když moje dcera ve 12-13 šla poprvé ke ginekologovi a už si Eh, přinesla antikoncepce, tak mi přišlo, že to není úplně nejlepší. Hlavně je eh, také bol břicho. A na Záborská, vy máte něco k jednacímu řádu? Nejprve si vystechneme naše experty. Děkuji, paní předsedkyně. Já, pokusím budete souhlasit, ty odpovědi zkombinuji a pak se dostanu k těm individuálním připomínkám. Paní předsedkyně, vy i některé další členky jste to zdůraznili, že to není opravdu jednoduché téma, je to komplexní záležitost a, a mm, s tou revizí na úrovni EU ohledně rizik a výhod. Jak začíná to tedy tím, že se hovoří s lékařem, s odborníkem o tom, jaká je tedy nejlepší léčba, co předepsat, a, a jak to bude následovat. Pokud jsou tam určité vedlejší účinky, třeba na ně dohlížet, oznamovat o tom. Takže nezapomínejme, e, že e, toto je takzvaný spontánní reporting, tedy že záleží e, na té pacientce zejména, s čím lékaře obeznámí a následně zase lékař, zda tedy tyto informace předá dál. Pokud ten proces informování někde je přerušen nebo nefunguje, tak eh, ty informace neprojdou. My všichni to hovoříme tady o tom, co kromě toho můžeme učinit, kromě toho spontánního reformingu. Eh, eh reportingu, tedy na úrovni EU nebo jiným způsobem, tedy kromě toho, že budeme dávat dohromady údaje. Já jsem říkal, probíhají naše vlastní výzkumy, střednictvím výzkumných středisek. Doufám, že to rozhodně obohatí celou tu diskuzi. Pak eh, ze strany komise. Zatím tu nemáme nějaké závazné výsledky. Cokoliv zajde z toho jednání o Dajan nebo kombinované antikoncepci, eh, mělo by to být závazné pro celou EU. Pokud tedy dojde k nějakému rozhodnutí ohledně autorizaci na trh, tak by to mělo být platné pro celou Unii. Pak je tu otázka, zda nejsme dostatečně proaktivní. My jsme tu měli eh, z CHMP doporučení z roku 2001, aby se zlepšila ta informovanost ohledně výrobcích. To znamená, byla posílena ta eh, stránka informační, ale nyní nastala taková situace, že je tu několik členských států, kteří tady nesou tu zodpovědnost eh, za výrobek, který je autorizován na jejich území a kteří se rozhodli tedy přistoupit k nějaké občanské akci a tam tedy do toho jsme i my zapojeni a snažíme se, abychom v nejkratší době tedy um, poskytli adekvátní informace jak pacientům, tak lékařům. A poslední připomínka. Uh, a v průběhu té revize se snažíme tedy zapojit eh, ty eh, názory stanoviska maximálního počtu lékařů, pacientů, také eh, bude svolána expertní skupina a samozřejmě je třeba zabránit, aby nedošlo ke střetům zájmu. A navíc e, příští týden, od příštího týdne budeme mít nového zástupce pacientů na úrovni výboru PRAK. To rozhodně bude taková přidaná hodnota, aby to mm, stanovis, bylo bráno v potazi stanovisko pacientů. Děkuji a nyní paní Rein. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se ráda stručně věnovala některým konkrétním připomínkám. Paní Grostet tu hovořila o tom, že je zapotřebí rychle zhodnotit situaci. Já vás chci ujistit tedy, že e, dáváme dohromady informace o devíti látkách a dále tu zaznělo tedy to, proč jsou považovány ty léky třetí, čtvrté generace za lepší. Co se týče tedy uh, míry tolerování ze strany eh, těla eh, pacientek. Ta míra je tedy vyšší u tě, této generaci. Pak jste tu hovořili tedy o i užívání za jiným účelem, tedy o tom, že se některé země předepisují tyto léky za jinými účely. Eh, v Spojených státech byla provedena revize a v podstatě se došlo k závěru, že tam mají podobný případ jako tady situace ve Francii nebo Nizozemsku. A nyní eh, tedy paní Rivasi eh, hovořila o těch problémech s farmakovigilancí kolega hovořil o tom obrovském úsilí o nových povinnostech eh, přikládaných na každý členský stát, aby opravdu činil maximum a posílil to oznamování, ten reporting. Um, Existuje tedy obrovská um, sféra, obrovská, obrovská příležitost ještě, jak toto posílit, vylepšit a pro nás je to velká priorita. Uh, dánská kolegyně uh, hovořila o tedy statistikách a komparabilitě údajů. Samozřejmě máme obrovské množství údajů, informací. Paní Rodberend hovořila o konzistenci a o tom, eh, jak nejlépe snížit rizika, pokud tedy toto bude eh, v konečném důsledku závazné. A holandská kolegyně hovořila o tom, že výzkum musí být nezávislý, legislativa, že nám má napomáhat k tomu, jak se dopracovat těch nejlepších důkazů v těchto případech. Pak eh, abychom se věnovali i užívání těchto léku a pak ta otázka obchodních povolení, aby byla splněna všechna právní ustanovení, co se týče reklamy a další informovanosti. Pak co se týče předepisování, již toho se, s tím sobrazcím na komisi, tomu by se mohli oni ještě více věnovala a pak zapojení také těch rizik a genetických předpokladů Otázka eh, nezávislých údajů. Tady jsem si jistá, že ta naše revize určitě eh, se dopracuje k tomu, eh, jak tedy postupovat na základě nového přístupu, aby opravdu ta rizika byla co nejnižší v konečném důsledku. Děkuji vám za stručné shrnutí a za trefné odpovědi ve velmi omezeném čase. Chce ještě něco doplnit komise? Ano, děkuji velmi rychle zareaguji na několik málo bodů, které zazněly na adresu Evropské komise. Je jasné, že to je určité pnutí mezi centrálními autorizacemi a národními autorizacemi, ale to nevyřešíme, protože musíme žít a jednat ve stávajícím smluvním rámci. A v tomto kontextu je, myslím, důležité, aby jakákoliv opatření budou schválena, byla cílená na řízení zprávu tohoto rizika, aby byla harmonizovaným způsobem implementována tak, abychom alespoň nějakého stupně harmonizace dosáhli bez ohledu na původ těch původních autorizačních příkazů. To je tedy velmi pozitivní. Pak je tady samozřejmě několik oblastí, kde zkrátka musíme říci, že až doteď to je zodpovědnost členských států. Například otázky cen. To jsou věci pod národní kontrolou. Marketing, ano, máme evropský rámec, ale nakonec vymáhání a řízení a kontrola těchto postupů je v národní kompetenci. Potom eh, rozhodování o eh, předepisování autorizovaných eh, lékařských přípravků, jakmile ty přípravky jsou autorizovány, pak jsou ve stavu předepisovatelnosti, pakliže autorizovány nejsou, tak samozřejmě je určitý prostor pro členské státy, zda je používat budou nebo ne. Takže to jsou omezení systému, ve kterém se pohybujeme. Jedno důležité téma a e, to můžeme legis- e, připravovat legislativu až do e, konce času Samozřejmě praxe a postupy při předepisování léku ze strany lékařů se liší. Já nevím, jaká legislativa toto může snad eh, vyřešit. My se můžeme samozřejmě snažit poskytovat informace a snad i eh, i stávající procedura informuje lékaře, informuje pacienty o tomto problému, ale upřímně řečeno nějaké řešení harmonizace, regulace a kontroly eh, praxe při předepisování léků nevidím. Děkuji. Děkujeme vám. My ještě paní Záborská jednu otázku, skutečně jedinou otázku na závěr. Jednu jedinou větu. <clears throat> Navrhuji, abychom na pořad jednání zařadili eh, veřejné slyšení o tomto tématu. Je to aktuální důležitá věc a myslím, že bychom na, tom, eh, na tu diskuzi měli mít více času. Ano, děkuji vám i za tento podmět. To budou muset eh, rozhodnout koordinátoři. Podle mě to byla velmi zajímavá debata. Já osobně jsem se dozvěděl spoustu nových věcí a také jsme mohli slyšet, že agentura a to komise to všechno eh, sledují a věnují se tomu takže jim děkuji za jejich účast, tím eh, končím eh, naši schůzi pro dnešek. Prosím, vemte si všichni svoje podklady, svoje věci, protože dnes eh, odpoledne začínáme ve 14.30, takže o, po, o půl hodiny dříve, než je obvykle. Zvykem přijdou zástupci národních parlamentů, proto vám říkám, abyste si všechny věci odnesli, protože to budeme muset tady trochu přetransformovat.